bankům a postupu pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank budeme projednávat výsledek jednání. Dámy a pánové, poukazují na to, že eh, v této rozpravě nemáme eh, postup každý a eh, také eh, nelze použít eh, modré karty. Nevím proč sice, ale, ale bylo tak rozhodnuto. Ano. Takže se dostáváme k řečníkům jménem frakcí. Nejdříve za frakci Evropské strany lidové paní Wortmann Kohl. Eh, děkuji, paní před, pane předsedo. Máme eh, pocit velké naléhavosti, že je třeba dokončit bankovní unii ještě před evropskými volbami a proto dnes eh, musíme potvrdit eh, svůj silný a jednotný mandát pro vyjednávání k jednotnému mechanismu řešení úpadku. Mandát, který už byl prohlasován velkou většinou v příslušném výboru. Na tomto zasedání na plenárním zasedání Evropského parlamentu bychom měli vydat alarmový signál k, eh, směrem k radě. Bylo dobré, že eh, řecký místopředseda vlády byl přítomen na eh, radě v úterý a zúrazňuje to, jak velké jaký význam eh, řecké předsednictví eh, přikládá eh, této debatě. Jednoznačně ukázal ochotu dosáhnout společné dohody, ale řecké předsednictví nemůže vyjednávat, když nedostane podstatný mandát od Rady ECOFIN. A je tady jasná naléhavost v této věci. Musíme to nastavit správně od samého začátku. Když jsme vyjednávali o paktu stability a růstu, vytvořili jsme institucionální dostatek dohled nad eh, společně souhlasenými pravidly jsme posunuli od eh, vlád eh, a shodli jsme se na další úrovni a díky tomu Sixpack byl takový důvěrna, tak důvěryhodný balíček. Ale teď rada navrhuje, aby ta klíčová rozhodnutí o likvidaci bank probíhala ve členských státech. Těžko se lze představit, jak to proběhne, eh, eh, nebo jak to přispěje k cíli eh, účelného a účinného rychlého rozhodování. A jak by to fungovalo, kdyby nějaká banka musela být zlikvidována za 48 hodin. A také by to zásadním způsobem Eh, podkopalo efektivitu eh, těch likvidačních nástrojů. Eh, chceme, aby platili investoři a akcionáři, ale je třeba toto uplatňovat, toto pravidlo i, o, i na mm, krachující banky, bez ohledu na to, v jakém členském státu krachují. Je třeba, mm, mm, aby měli přístup k prostředkům odkudkoliv. A tady také rada nesouhlasí, protože protože tady ten fond je rozdělen na národní eh, eh, pododdíly a to by mohlo eh, mm, spíše posílit rozdělení mezi bankami a členskými státy a ne je rozptýlit. ten, ta škoda pro nový likvidační orgán bude podstatná a to nemůže vzniknout. Ten jednotný fond musí fungovat od samého začátku. Eh, fungování mechanismu a eh, to eh, rychlým spojením bankovních poplatků místo toho, aby se odkládaly do národních oddílů. Je třeba jasný nástroj. Hospodářský a měnový výbor jasně odsouhlasil stanovisko pro jednotný mechanismus řešení úpadků s jednotným fondem kde bude možné banku přes víkend opravdu pořešit. Eh, systém, do kterého budou muset banky přispívat a naše frakce opravdu chce chránit daňové poplatníky před tím, aby znova museli eh, platit účty za krachující banky. Eh, rada předložila mezivládní dohodu dočasnou, ale my ji vnímáme s velkými výhradami protože nevěříme v mezivládní řešení, dokud nebudeme přesvědčeni, že je naprosto nezbytné k naplnění ústavních požadavků a také do té doby, než budeme přesvědčeni, že je to legální. Já chápu ústavní ohlady jednoho členského státu ohledně eh, převodu eh, příspěvků eh, z bank do Evropského fondu. Nicméně nemůžeme přijmout mezivládní dohodu, která výjímá eh, další klíčové eh, prvky jednotného mechanismu řešení úpadků. Necháme to na členských eh, státech a, nechá to, a nechává je na členských státech. Klíč k vyjednávání je tady a ne na radě. Trialog a v jednání s předsednictvím je jediným formátem, kde může parlament vyjednávat a já bych ráda uvítala eh, příspěvky od eh, komisaře Barniera během eh, debaty na, tedy v úterý, protože váš původní návrh jednotného mechanismu je správný základ, ukazuje správným směrem a my také plně věříme v to, jak vy eh, trváte na jednotném a důvěryhodném systému a také eh, věříme, že eh, si myslíte, že je to naléhavá věc, ale nemá se dělat za každou cenu. Dokončení bankovní unie je prvotní prioritou pro naší frakci EPP v posledních měsících tohoto volebního období. Jednotný mechanismus řešení úpadku je eh, poslední cihla, kterou musíme přiložit, eh, abychom obnovili eh, důvěryhodnost abychom zajistili bezpečný a stabilní finanční systém s, lepším příspěv, s lepším přístupem k úvěrům pro naše domácnosti i podniky a ochránili lépe vklady v krachujících bankách. Bankovní unie je e, nezbytná k obnovení důvěry a urychlení obnovy hospodářské. EPP e, dobře ví, jak jaké břemeno odpovědnosti na nás leží. My chceme dohodnout se a budeme teď hlasovat o této otázce, abychom dosáhli jednoho důležitého cíle, abychom vydali silný signál jednoty. Naše eh, linie byla taková, jaký schvál hospodářský a měnový výbor a získá plnou podporu eh, naší sněmovny. My jsme a neměníme, nezměnili a nezměníme naši eh, upravenou vyjednávací pozici ale už jsme se vyjádřili v prosinci minulého roku jako ECO. Eh, první čtení jsme ovšem neuzavřeli a necháme dveře otevřené. A to by mělo být takovým budíčkem pro radu. Parlament je připraven a, a eh, urychlit tato vyjednávání a dosáhnout eh, dohody před evropskými volbami. Budeme plně konstruktivní při vyjednáváních, ale nemůžeme přijmout jen tak jakoukoliv dohodu. Dokončení bankovní unie O to tady jde, ale musíme to udělat správně. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Wortman Kohl. A slovo má nyní eh, za frakci socialistů a demokratů pan Svoboda. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové. Naše sdělení eh, naší politické skupiny je velmi jasné. Za prvé, chceme řešení, ale není to to řešení, jaké navrhuje rada. To pro nás není přijatelné. Eh, za druhé, chceme rychlé rozhodnutí pro mandát rady. Pokud nás rada má brát vážně, musí eh, se udělit co nejrychleji mandát pro vyjednávání. Podíváme-li se na dobu, kdy eh, Evropská rada rozhodla o tom, že chceme bankovní unii a jak dlouho to trvalo až vlastně dodnes, tak vidíme, že není naší odpovědností, není naší vinou, že bankovní unii stále nemáme. Je na vině eh, rada. Pane Svobodo, říká pan předseda, eh, počkejte momentík. Německé tlumočení má, eh, je naladěno na francouzskou kabinu a vzhledem k tomu, že jsme tady Němci, kteří neumíme francouzsky, eh, a pan Langen si stěžuje a oprávněně, říká pan Svoboda. Das, ano, víte, to je ten problém, že tu není ta rada. To je přesně zdrojem našich problémů. Tak počkejte, o co jde? O přítomnost rady nebo o překlad? Ano, to jste tady zakřičel v té první části svého výkřiku. Tak už je to v pořádku, pan Langen je spokojen, tak můžeme pokračovat. Já mu to klidně řeknu ještě jednou německy, říká pan Svoboda. Takže, jaký je ten největší problém, kolegové? Pro nás je to toto. Radě se nelíbí, že ty řádné evropské instituce, eh, parlament a komise, mají stále víc vlivu na evropské otázky. A to je zvláštní, protože jsou to právě evropské otázky. Vidíme stále více příkladů toho, kdy eh, ministři v radě říkají, no víte, my souhlasíme třeba s obsahem, ale chceme si to dělat sami, my jsme ministři. A my musíme pak občanům vysvětlovat, tedy i publiku, které je zde na galeriích, že tato rozhodnutí velmi často nejsou efektivní, protože v radě se něco dohodne, Eh, ale je to často mnohem složitější v jejich konfiguraci 28 než tady u nás v parlamentu, kde se můžeme lépe dohodnout. Návrhy rady nejsou efektivní a proto se pak odmítají. Rada, když si vybere eh, právní základ, tak ten může být eh, klidně správný, ale jedná se v jejich případě o politické rozhodnutí protože jiný právní základ, který by skutečně sledoval komunitární proces na základě pravomocí komise a parlamentu, by byl také správný. Proč si teda vybrali ten eh, právní základ mezivládní? Protože si chtějí udržet národní vliv. Ale bankovní systém už není bankovní systém národní, je to bankovní systém evropský a proto potřebujeme evropská řešení a nejenom součet řešení národních. Za druhé, abych vám vysvětlil, ehm, bankovní unie není něco pro banky. Bankovní unie je pro občany. Pro občany, kteří se obávají, že třeba přijdou o své vklady. Eh, pro občany, kteří se obávají, že nedostanou úvěry. A nebo že budou mít problémy, když banky bankrotují. Eh, ten výraz bankovní unie vlastně je trošku zavádějící. Jedná se o projekt pro občany, ne pro banky. Proč je důležité mít takovéto silné evropské řešení? Vidíme zde opět, když si přečteme Financial Times, jak například v Británii, pane Kelenene, eh, se už teď snaží obcházet nějaká pravidla, například o omezení těch bonusů bankéřů. A je to opět nová vlna spekulací. V podstatě se dělá to samé, trošku se to přebarví, aby to bylo právně plus minus. Eh, legální, ale podstata našich pravidel se obchází. Souhlasím s tím, co říkala paní Wortman Kohl. Nastal čas vypracovat řešení, které nebude již zatěžovat daňové poplatníky, ale které bude k tíži bank jako takových. Jak jsem řekl, eh, tento mechanismus není správný. Bude to velmi zdlouhavý proces, rozhodování vůbec není jednoduché a proto je potřeba se tím mechanismem zabývat. My jsme s velkým potěšením viděli, hmm. že komise nakonec rozhodla, že pokud je rozpuštění bankovní instituce nutné, tak to řešení také nastane. Ale e, stávající řešení, které je velmi složitým procesem, není přijatelné. Já jsem si to porovnal já nevím, když třeba někde vypukne požár, tak abychom se pomalu ptali rady, jestli můžeme zavolat hasiče. Nebo já nevím, když jdete na pohotovost, tak eh, se nebudete dotazovat rady, jestli vás někdo může operovat nebo ošetřit. Přece budete chtít, aby vás rovnou ošetřili a aby o vašem ošetření rozhodoval přímo sám lékař. Takže s tímto procesem musíme rozhodně ještě něco udělat. A co se týká načasování, Deset let je, eh, přátelé, na založení fondu příliš dlouho. A ten fond každopádně nemusí vlastně vůbec ani stačit. Každopádně samozřejmě objevují se argumenty, že když to snížíme na pět let, což už by bylo rozumnější, pak určité banky ve slabších státech by musely platit až příliš mnoho. Bylo by to, bylo by to dodatečnou zátěží pro ně. Tak mm, já nevím, zaveďme sem nějakou pojistku, v tom smyslu, že banky mohou jít na finanční kapitálový trh s nějakými zárukami, třeba ten fond může operovat na finančních trzích, tak, aby se získal dostatek prostředků na jeho fungování. To jsou ta dvě nejdůležitější témata, která musíme poradě důsledně chtít. A nakonec, eh, rád bych poděkoval jednacímu týmu eh, i za jeho důvěru, protože zde vnímám jednotnost a silné stanovisko uvnitř našeho týmu. Nesouhlasíte, kolegové? Ale měli byste souhlasit. Každopádně náš jednací tým musí mít jasně definovanou pozici a to je pozice naší politické strany. Žádné řešení je lepší než špatné řešení. My nejsme připraveni přijmout cokoliv jenom proto, že se musíme nějak dohodnout. To ne. Pokud budeme mít špatné řešení, bude získání lepšího řešení ještě složitější. A to říkáme naprosto jasně jakožto e, sociální demokraté. E, Chceme, aby rada získala mandát co nejrychleji. Eh, rád bych, pane předsedo, abyste nečekal na nějakého 15. nebo 16. února. Zajděte do rady příští týden, můžeme získat mandát a můžeme začít jednat. Ale jak říkám, naše stanovisko je naprosto jasné. Chceme řešení, ale nejsme připraveni přijmout nebo akceptovat řešení špatné, protože pro nás žádné řešení je ve finále lepší než řešení špatné. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Svobodo. Eh, teď za liberály má slovo pan Ferhofstadt. Yes, uh, president... Děkuji, pane předsedo. Eh, které jsem chtěl hovořit, je, V G rada pan Barně nás, myslím, podporuje, máme stejný názor, stejný názor. A pro koho tady máme poselství? Proč tady ale rada není? Ne pro média, pane Kalene, vy to děláte možná pro média, protože vy jste pro, proti bankovní unii. Eh, já to chápu, proto vystupujete, ale že tady není eh, předsednictví, no tak oni nám musí dát nový návrh. A pan Svoboda má eh, zcela pravdu. Je to zcela nepřijatelné. Že aby teď by to bylo, kdy bude příští ECOFIN? 17. 17. února ještě eh, než oni získají nový mandát. Takže dva týdny ztratíme znovu po všech těch měsících, protože se rada rozhodne o bankovní unii, nebo o ní rozhodovala v červnu 2012, pane Svobodo. A dnes dodnes nejsou uh, si dát nový mandát tak, aby eh, vyjednávání s radou mohla jít vpřed, protože řekněme si to upřímně. Už jsme několikrát řekli, že návrh rady nebyl přijatelný a že potřebujeme jiný. A tady to dramatické je, že už šest let před šesti lety začala finanční krize. Před šesti lety. A pořád nemáme řešení bankovní krize. Američané to udělali hnedko. První věc, kterou udělali za rok po začátku finanční krize, bylo rekapitalizovat banky a vyřešit problém. Eh, Švédové po eh, své nemovitostní a bankovní krizi udělali to tež a my eh, tady jdeme cestou Japonska. Oni taky čekali 15 let, než rekapitalizovali banky. A následovalo dlouhé období hospodářské stagnace. To byl výsledek takového přístupu. Žádám tedy, pane předsedo, aby jménem eh, parlamentu, jednotného parlamentu, jste opravdu eh, vyslal eh, naléhavý dopis předsedovi rady a skonstatoval, že toto pro nás není přijatelné a že že žádáme o urychlení těch jejich jednání na radě, aby oni přišli s novým mandátem. Potom druhá věc k rychlosti. Myslím, že všichni se shodneme. Ta rychlost, kterou vidíme u návrhu rady, to je něco eh, jako eh, takový eh, velice, taková velice pomalý trabant. Můžu-li použít mm, takový obraz automobilový, zatímco potřebujete McLaren nebo Ferrari, abyste to vyřešili, tu nějakou banku přes víkend. A potom eh, základ, eh, eh, tady jde pouze o soukromé příspěvky. To nejsou veřejné peníze. My nechceme, aby se do toho dávaly veřejné peníze. Takže článek 1.1.4 je správným právním základem. Ale už jsem slyšel, že někteří lidé už se dohodli o tomhle, udělali kompromis o tomhle. Možná bychom tam měli dát nějakou dočasnou doložku v té mezivládní dohodě, aby to eh, celé eh, se později dostalo vlastně do práva společenství. Eh, to se tak obyčejně dělá. My jim řekneme, ano, můžete začít s tím systémem, ale za rok, za dva, za tři se to celé překlopí do mm, práva komunitárního. To by mohl být výsledek. Je to dobré? No možná, že lepší než EGA na věčnost, ale, ale mm, ne IGA. Takže začněme s tím. Pokud právní služba rady Eh, společně s právní slovou, eh, službou eh, komise a parlamentu, pokud všichni tři říkají totež, no tak je takový mají zázrak, bych řekl. Protože normálně ty právní služby se vždycky liší a tentokrát mají stejné stanovisko. A pouze kvůli jedné jediné zemi, která je proti, řešíme mezivládní systém, Eh, což je mimo smlouvy a, a je to negativní eh, výsledek. A bude to mít negativní eh, důsledky pro pravomoc Evropského parlamentu, pane předseda. Děkuji, pane Vrostate. A teď za zelené má slovo pan Konbendit. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Guy Verhofstadt má pravdu, mluvil o červnu 2012, ale víte proč takhle rada jedná? No, protože zná parlament a rada ví, že pokud tento parlament E, prostě je zatlačen do kouta, protože se řekne, no přece neodmítne tu bankovní unii, tak nakonec, tak jako tomu bylo v minulých případech třeba u rozpočtu, můžu dát spoustu příkladů, pak nakonec úplnou náhadou e, se stane, že minimálně polovina návrhu rady je převzata parlamentem a schválena s tím, že se řekne, tak jak říkal Gino, třeba za 3, 10, 15 let uvidíme, jestli ho nemůžeme nějak změnit. No a proto rada nemá naspěch, protože čím více se blíží volby, tím se blíží eh, konec tohoto parlamentu a tím spíše rada ví, že zvítězí. To je jedna věc. Druhá věc, já vím, že ty ústavní věci jsou eh, eh, složité, článek 114 a podobně, ale je třeba říct jednu věc. Tady nejde o veřejné peníze. Tak, ať nám Němci nešlapou na paty, německý ústavní soud s tím nemá nic co dělat. To jsou soukromé peníze od soukromých bank, a to jsou banky nadnárodní. Možná mi řeknete, že Deutsche Bank, no ona se sice jmenuje Deutsche Bank, ale že vlastně podniká v celé Evropě. Unicredit má největší obrat v Německu, tak ať nám nevy, nevyprávějí e, a nevypráví to ani občanům, protože tady se, jed, že se jedná o ochranu peněz občanů. Ne, tady se jedná o to, abychom našli mechanismus pro řešení problému soukromých bank. A proto státy si nemají co zapichovat vlajčku na tyto mechanismy. Parlament tedy eh, musí se vyjádřit jasně. Jedná se o zajištění ochrany občanů, jedná se o zajištění toho, že banky už nebudou moci se obracet na občany, respektive státy s tím, že jsou v úpadku a že stát to má zaplatit. A proto potřebujeme evropský mechanismus. To je totiž úplně neuvěřitelné. Pokud, jak navrhují některé země a rada, to bude pro každou zemi zvlášť, tak to zase bude projev naší neschopnosti být solidární. Ty nejslabší zůstanou slabí a ti nejsilnější zůstanou silní. A to má být tedy lekce, která z toho má vyplynout. Tohle přece tento parlament musí odmítnout. Jediná cesta, jak zvítězit, je, že tento parlament řekne a zopakuje, že lepší ne, nemít řešení žádné, než mít řešení špatné. Pouze tehdy budeme-li neustále se tohoto držet a ukážeme tedy radě i takovouto tvrdou tvář. Pokud od samého začátku budeme říkat, no nakonec se musíme nějak dohodnout, protože potřebujeme nějaké řešení, tak prohrajeme. A já doufám, že ti, co jednají, to dají jasně najevo. Doufám, že předseda parlamentu to dá jasně najevo a že uh, Eh, prostě pošleme video z této rozpravy eh, radě, která nebyla schopná sednout na letadlo z Aten a přijet, tak doufám, eh, že si tedy aspoň na videu tuto rozpravu prohlédnou, aby věděli, co tady zaznělo. A že to tedy také řekneme těm 27 zbylým vládám, včetně německé vlády, řekneme jim, že my budeme za chvilku hlasovat a rozhodně ne, nepřijmeme řešení, které by neprošlo komunitární metodou. Komunitární metoda totiž chrání občany více než zájmy soukromých bank a to je důležité zmínit právě nyní v předvolební kampani. Děkuji. Děkuji za ECR. Má teď slovo pan Kellenen. Děkuji, pane předsedo. Já se obyčejně snažím být optimista v těchto věcech. Někdy si říkám, eh, že eh, pan Konbendy také říká něco eh, smysluplného, ale před rokem i já jsem byl rád, jestli rada bude, tedy skeptik, jestli rada bude schopná dohodnout se o bankovní unii, protože hovoříme tady realisticky, hovoříme tady o zásadním posunu svrchovanosti v eurozóně a o velkých částkách peněz. Mm, vypadalo to, že, se tady, eh, že tady bude dohoda, eh, která poskytne eh, jistotu banka v eurozóně. To je v zájmu všech. I když se mé země, tak myslím, že to je v našem zájmu, aby něco takového proběhlo. Také si myslím, že je v zájmu každého, abychom skončili tu praxi, kdy banky vydělávají a pokud se jim něco nepovede, tak daňoví poplatníci s tím eh, mm, eh, to zaplatí. Já nesouhlasím s ničím takovým. Eh, naše frakce přesto je proti značné části textu výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, nicméně do určité míry souhlasíme se stanoviskem parlamentu. Musíme se postarat o to, aby všechny země, které jsou mimo eurozónu, které mají mnoho Eh, poboček bank z eurozóny, jako je Česká republika nebo Švédsko, eh, byly prvně zapojeny do rozhodování, které eh, se bude týkat jejich zájmu. Za druhé musíme týkat musíme zajistit, aby banky mohly zajistit se v měně. Jejich členské státy se nechtějí vůbec účastnit eurozóny. To jsou věci, které zatím stávající pravidla nezajišťují. Ovšem souhlasím eh, s potřebou, eh, že je třeba, aby bylo jasné, kdo bude rozhodovat, až bude krachovat nějaká banka v eurozóně. A souhlasím s tím, že eh, několik velkých zemí by mohlo zablokovat takovýto mechanismus. Ale musíme také být poctiví, abychom se nedali druhým směrem a nezavedli jsme takový rigidní systém, který by nezareagoval adekvátně na riziko, že spousta bank nebude ošetřena včas a řádně. Takže je tady celá řada věcí, které ještě třeba vyřešit předtím, než nalezeme řešení vhodné jak pro severské, tak jižanské země a jak pro země v eurozóně i mimo ní. Bohužel pro některé eh, lidi eh, z dnes eh, dnešní debata není o hledání řešení, ale o institucionální mocenské hře a zaujímání pozic. I pan Frostad říkal, že bychom měli pro změnu eh, skopírovat eh, eh, Spojené státy americké. Možná, že bychom to měli udělat i v jiných oblastech politiky. Takže naše frakce není spokojená ani se stanoviskem rady, ani se stanoviskem parlamentu. Myslím, že musíme respektovat pravidla jednotného trhu a státní pomoci, ale pokusili jsme se k tomu přistoupit s pohledem na širší obrázek, který by měl jít nad rámec těch drobných institucionálních přetahovanic a podle Lisabonské smlouvy tento parlament má podstatné eh, pravomoci. Pokusme eh, se s nimi nakládat odpovědně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Kalenene. A teď za spojenou levici má slovo paní Cimr. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, mechanismus SRM, o kterém teď hovoříme pro oblast bank, je důležitou součástí bankovní unie měl původně sloužit také mimo jiné k tomu, že by se tlumily ty excesivní dopady krize na finančních trzích. Ale když se podíváme na celou tuto debatu, musíme konstatovat, že i to, eh, co vidíme na straně argumentů rady, ale i naše diskuse zde v parlamentu, nám pouze ukazují, že je to mnoho povyku pro nic, ale ve finále, až budeme mít eh, kompletní bankotní, bankovní mechanismus, v podstatě eh, jak si nedosáhneme na takové výsledky, jaké jsme si přáli. Eh, nepřítomnost rady zde je příznačná. A myslím si, že bychom řeckému předsednictví a společně s ním měli jasně říct, co vlastně chceme. Jsem ráda, že zde je alespoň komise. Protože i jim musíme jasně říkat, co chceme. Naše e, frakce například není vůbec přesvědčená, že odpověď pana Baroza, které jsme dostali na své otázky, je dostačující. Vůbec ne. I ze strany komise bych si osobně představovala jasnější stanovisko. Co se týká této jednací situace, tak i komise musí jasně říci, co chce, musí jasně říci, co je možné, pakliže má sloužit skutečně jako ochránkyně smluv. Ale co se týká stavu jednání, včera probíhal trialog eh, Určitě o něm ještě něco uslyšíme, ale fakt je, že rada se nepohnula ani píť. A to ani v oblasti mezivládních dohod, ani v oblasti rozhodovacího procesu eh, v tom eh, případě rozpouštění bankovních institucí. Jasně říkáme, že na článku 140 trváme, to je ta společná metoda. A eh, chceme se vyhnout tomu, aby parlament začal říkat, že bychom třeba někdy v určité situaci byli připraveni svůj mandát omezit. Musíme to jasně říkat. Všechna důležitá rozhodnutí u tohoto mechanismu SRM musí probíhat za spoluúčasti Evropského parlamentu. Ráda bych řekla naprosto jasně, že neakceptujeme, že by posledním rozhodovacím orgánem byla právě rada, protože všichni dobře víme, jak to potom tom bude. V radě ty silnější členské státy se v zájmu svých bank vždy dohodnou a prosadí si pravidla, která se jim budou hodit. A tím pádem se dostaneme opět do situace, kdy dojde jaksi k socializaci soukromých dluhů bank a opět to ve finále zaplatí daňoví poplatníci a bude to znamenat opět ve finále to, že budeme mít pouze posílenou nesoudržnost a nerovnováhu mezi členskými státy a problémy, které máme, to jedině vyostří. Takže tento názor opravdu nezdílíme. Ale ráda bych učinila ještě jednu zásadnější poznámku eh, abych se vrátila k tomu, že jsme jaksi nedostáli svých vlastních nároků. Pokaždé, když se otevře ta debata o těch too big to fail společnostech, tak eh, vlastně sami akceptujeme, že banky nemají odpovědnost za své vlastní problémy. Hovoříme zde o naprosto zbytečně komplikovaných mechanismech pro řešení problémů, eh, ačkoliv bychom vlastně měli hovořit o tom, že banky musí odpovídat za to, co dělají a případně musí zahájit insolvenční procedury. Já si myslím, že takovéto mechanismy řešení problému nejsou vlastně vůbec nutné a to jsem chtěla říci opět naprosto jasně. Pak zde e, zazněla ještě jedna poznámka ze strany německého spolkového ministerstva financí. Je to prohlášení, e, že e, článek 114 e, této dohody není dostačující a já si myslím, že odůvodnění těchto oznámení eh, ze strany německé vlády nejsou dostačující. Není důvod, abychom od článku 114 upouštěli. Německá spolková vláda je v podstatě koalice dvou hlavních partnerů. Není možné, aby se v ní prosazoval pouze konzervativní element. Je potřeba, aby i sociální demokraté se přidrželi toho, co před pár měsíci tak jasně hlásali je nutné, aby i spolková vláda tlačila na to, aby se neprosazovala vždy jen ta konzervativní složka, ať už ve spolkové vládě v Německu, anebo v Radě v Evropě. Je důležité, aby i socialisté přijali svou odpovědnost. A poslední bod, paní Cimr, už musíte končit, říká pan předseda. Ano, pane předsedo, e, je potřeba říct radě, že se nenecháme tlačit Nenecháme se vtěsnat do eh, krátících se lhůt. Myslím si, že pokud eh, toto téma do konce legislativního období nestihneme, bude potřeba začít jednat od začátku. Děkuji vám. Děkuji, říká pan předseda. Za EFD má slovo pan Terho. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že eh, ta první fáze bankovní unie je v pořádku a hlas, budu hlasovat pro. Nicméně pokud jde o tu druhou fázi, eh, tam mám určité pochybnosti. Také ekonomové mají pochybnosti ohledně tak malého fondu s tak omezenými finančními prostředky. Zdá se, že ten fond bude neefektivní a pak by byla neefektivní celá bankovní unie. Já jsem velice znepokojen způsobem solidarity této organizace, protože tam jsou zapojeny i vlády. Je jasné, že členské státy chtějí mít větší pravomoci v takové organizaci, pokud eh, to sebou nese eh, solidaritu eh, bank, jejíž prostřednictvím by ten fond měl být naplněn. Nemůžeme tvrdit občanům, že toto bude znamenat úsporu nákladů, protože to není úplně pravda. Chceme-li schromáždit takovéto prostředky od bank, tak banky potom ty náklady přenesou do ceny bankovních služeb. A to se samozřejmě dotkne těch nejchudších. Já myslím, že občané eh, na to neskočí. Nemůžeme tvrdit, že z krize se dostaneme bez účasti daňových poplatníků. Tak tomu není pravda. Já jsem také znepokojen tím harmonogramem. Myslím si, že postupujeme příliš rychle a to není určitě správná cesta. Ano, musíme bankovní unii vytvořit, chceme-li být ale připraveni. Neměli bychom na ta jednání eh, tolik tlačit. Deset let je stanoveno pro ten fond, nikoli pro celá jednání. Nemáme žádnou alternativu, nesmíme selhat. Ten projekt je velice důležitý. Zároveň je velmi komplikovaný pro řadu zemí. Já jsem z Finska. My máme tři velké banky, dvě z nich jsou integrovány v rámci skandinávských zemí. Švédsko a Dánsko zůstanou vně eh, tohoto mechanismu a to vyvolává další otázky. Co když se skandinávské banky ocitnou v problémech? Já prostě nejsem schopen dát odpověď a doufám, že k tomu nedojde. Zatím ty banky jsou v dobrém eh, zdraví, ale kdyby se nějaký problém objevil, jak eh, by se postupovalo? Máme z toho zcela oprávněné obavy a sice, že na to prostě jenom doplatíme. Já jsem eh, také znepokojen tím, jak se urychluje celý proces vytváření bankovní unie. Nejdůležitější je, se zabývat tím, aby problematické úvěry a problematické rozvahy se eh, nedostaly vůbec do této nové organizace. Ty takzvané zátěžové testy eh, selhaly. A pokud eh, tentokrát zase neuspějeme, může to znamenat smrt bankovního sektoru. Ten scénář není dobrý. Zároveň ale bychom to neměli uspěchat a zvyšovat eh, politický tlak musíme vést další jednání. Das Wort hat jetzt für die fraktionslosen Abgeordneten. Za eh, nezařazené pan Stojanov. Eh, děkuji, pane předsedo. Během své práce v tomto eh, volebním období jsem eh, vždycky chránil eh, zájmy evropských občanů. Těch občanů, kteří k nám teď vzhlíží tady z balkónu, Oni pracují každý den, aby se dostali před tihle lidé, stejně jako kdokoliv jiný, chtějí, aby jejich úspory byly chráněny. Nechtějí platit dvakrát za chyby bezkrupulózních finančních žraloků. Vždycky eh, přijde chvíle, a myslím, že tahle chvíle právě nastala, chvíle udělat něco eh, skutečně rozhodného. A sice připomenout, že Evropská unie je svrchovanou unii států, ne 28 autonomních provincií. Rád bych podpořil pana Svobodu. On říkal, že nemůžeme vylučovat některé státy eh, z nějakých důvodů. Pokud je tady nějaký regaliční mechanismus, tak bychom něj měli uplatňovat eh, na všechny státy. Ale tady máme problém. Je zřejmé, že Evropská unie nemá eh, kompetenci zde jednat. A pokud jeden ze členských států A to ten eh, největší, eh, kde má sídlo ECB, pokud tenhle eh, velký stát si myslí, že je tady něco problematického v tom všem, tak si musíme všichni klást otázku. Je všechno v pořádku? Protože já jinak podporuji všechny řečníky. Kolik je tady v tomto? Má práce při projednávání této zprávy eh, ukazovala, že já eh, jsem eh, tu věc podporoval od samého začátku. Je zřejmé ovšem, že pokud chceme, aby ten systém fungoval pro každého, tak musíme reformovat smlouvy. Smlouvy je třeba změnit. A všechny členské státy poté co svrchovaný lid v nich přijme tyto změny, mohou přejít eh, do další fáze, do nějaké fáze federalizace. Já si myslím, že Evropská eh, mm, mm, komise a Super Mario Draky teď už překročili všechny hranice. Dámy a pánové, tohle není počítačová hra. My eh, se nepokoušíme tady pěstovat nějaké magické houby. Je to něco úplně eh, jiného. Jedná se o práci na svrchované unii. Děkuji a teď eh, za eh, výbor pro hospodářskou měnové záležitosti paní Bowles. Děkuji. Předsedové frakcí zde zopakovali stanovisko našeho výboru a podpořili jej na triolozích já jsem a i nadále eh, budu eh, tvrdit, eh, že na stole jsou všechny věci otevřené k vyjednávání. Proběhly tři trialogy, za kterých řecké předsednictví nemělo žádný vyjednávací mandát, kromě toho, kromě pozice rady. A jsou limity pro to, jak dlouho si navzájem můžeme vysvětlovat jenom stanoviska a čas už se tím plítvá. Já jsem eh, podnikla iniciativu eh, a, a předložila jsem iniciativy nad rámec stanoviska parlamentu. Pokusila jsem se k tomu přistoupit eh, podnikavě a komise nám pomohla, ale ono je třeba dvou, abychom se mohli pohnout vpřed. Nemohu vést kolegy jednotným, jednostranným směrem a ani k tomu nemám chuť. Takže rada se musí pohnout a také použít představivost a být evropštější a mimochodem, drobné, miniaturní postupné krůčky nestačí. Ministři říkají, že je tady určitá flexibilita, ale tak to nefunguje. Jsou tady určité e, věci e, pravdivé v určitých stanoviscích parlamentu a rady v obou z nich a pokud má být jednotný mechanismus řešení úpadku, tak musím e, přijmout, že je třeba, aby obsahoval ty nejlepší prvky z obou a ne nejlepší z jedné a nejhorší z druhé strany. Spolurozhodování znamená, že musíme nalézt to nejlepší s obou. Dnes se můžeme rozhodnout, že odsouhlasíme jenom jednostranné stanovisko. Můžeme se vrátit znovu a můžeme odhlasovat spravedlivý kompromis, ale nevrátíme se a nebudeme hlasovat o stanovisku rady nebo o něčem prakticky totožném. Děkuji. Děkuji paní Bowles a nyní má eh, zastoupení zpravodajky paní eh, Ferrieri, pan Sanchez Pesero. Muchas gracias. Eh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jménem zpravodajky Elisy Ferreiry bych chtěl poděkovat za tón a obsah rozprav, které tady proběhly. Pane kolego, prosím, momentíček. No, no, pane kolego Langene, eh, já to také slyším. Eh, děkuji vám za, váš, eh, za vaši velmi decentní upomínku. Německá tlumočnická kabina má evidentně technické obtíže dnes dopoledne. A už je to v pořádku, takže prosím, pane Sanchez Frezero. Takže budu pokračovat, pane předsedo. Já jsem na začátku říkal, že tedy děkuji za tón a obsah rozprav, které proběhly v souvislosti s představením postoje hospodářského a měnového výboru. Já teď myslím, že už přecházíme do další fáze. Pan moment. Pane Sanchez Presedo, prosím ještě moment. Je mi to skutečně velmi líto, ale německá kabina e, mi říká, že, se jim, že je jim kraden mikrofon. Kdo to byl? Angličané. Aha. Prosíme Velkou Británii, aby se v tlumočnických kabinách jaksi pozdržovala ve svých výkonech, aby mohla být slyšet i Němčina. Pane Sanchezi, prezido, omlouvám se vám ještě jednou za přerušení tak samozřejmě my normálně vždycky máme zájem na tom, aby německý kanál dobře fungoval. Takže, eh, jak už říkala paní předsedkyně Sharon Bowles, zatím ty trialogy nevedly k žádnému výsledku. A eh, přitom tedy parlament má hlasovat. Já si myslím, že parlament tady hlasuje jednak proto, že se snaží zhostit své zodpovědnosti jakožto spoluzákonodárce. Dále je třeba zajistit, aby právní předpisy obsahovaly všechny důležité aspekty a aby byly formulovány jasně a rozhodně. Bankovní unie musí být součástí eh, Evropské unie, je to komunitární mechanismus a my chceme, aby ten mechanismus byl jednotný a mohl reagovat rychle. Stejně tak i ten fond by měl být jednotný, fungovat od samého počátku a měl dostatek finančních prostředků. A je, chcem, chceme tedy vyzvat radu, aby se nějak pohla, aby eh, dala vyjednávací mandát řeckému předsednictví, protože eh, snahou parlamentu je dosáhnout dohody v prvním čtení, ale ta dohoda musí být ambiciozní a obsáhlá. A v tomto okamžiku tedy parlament bude muset vyzvat radu, protože nyní je řada na ní, aby zareagovala. Děkuji vám mnohokrát, pane Sanchezi prezido. Za komisi má slovo pan Barnier. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Zdravím všechny eh, kolegy, dámy a pánové poslanci. Eh, děkuji, že jste mě ještě jednou pozvali, abych se vyjádřil k tomuto důležitému tématu bankovní unie a eh, to, k tomuto druhému pilíři bankovní unie, poté co jsme rychle a seriózně vybudovali ten první pilíř, to je tedy ten eh, dohled nad všemi bankami v eurozóně a v zemích, které by se případně chtěly k tomu dobrovolně připojit ještě, než přistoupí k euru. Eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, eh, ve finančních záležitostech, stejně jako v ekologických, prevence je levnější než oprava. A ten dohled, to je právě prevence. Ale když přijdeme k té opravě, to se někdy stane, že i přes všechny snahy ta oprava je nutná. A samozřejmě předem připravená oprava je vždycky levnější než nějaká improvizovaná eh, oprava, která, za kterou potom musí zaplatit daňový poplatník. Já už jsem v úterý vysvětloval stanovisko komise která e, do značné míry souhlasí s tím přesvědčením, že e, to, ten, tento mechanismus, jak říkala Corinne Wortmann, je naléhavý, ale zároveň e, velice nezbytný. Já chápu, že tento parlament má zájem na dobré dohodě, na dohodě, která bude důvěryhodná, která bude funkční a přijatelná pro tržní subjekty ale zároveň je třeba zavést skutečně silný, efektivní mechanismus, který zajistí řešení problémů bank v případě potřeby a e, také zařídí vlastně nějaký organizovaný úpadek bank v případě nutnosti bez zbytečného zdržování a bez toho, až bychom museli jako e, dříve vždycky Eh, vlastně využívat prostředky daňových poplatníků. To říkám pro pana Terha, který tady zmiňoval ty daňové poplatníky. Eh, včera tedy proběhl trialog, já jsem eh, měl z toho pocit, že tady je tedy konstruktivní duch z vaší strany, ze strany paní Bolsové, z paní Wortman Kuhl, z paní Gulár, Vicky Ford, pana Gigold, pana Sanchez Presedo, který tedy zastupuje Eh, paní Ferreiru a dovolte, abych teď tady na ní vzpomněl, protože tady nemůže být ze zdravotních důvodů a já jí tady přeji brzké uzdravení. Ale určitě velice bedlivě sledujeme, co tady eh, děláme. Ale myslím si, že to byl mm, konstruktivní duch i na straně Rady, která se snažila být včera střícná, jak říkal pan Venizelos už před několika dny. Uh, Mohli jsme tedy projít jednotlivé technické záležitosti tohoto textu. Samozřejmě ten text je velice složitý, je tam v sázce hodně důležitých věcí a to odůvodňuje e, obsáhlou diskusi. Připomínám, že se jedná o řešení problémů institucí, které financují 75 evropského hospodářství, ať už to jsou podniky, územní samozprávy, spotřebitele, a samozřejmě problémy takovýchto institucí potom má systémový dopad i na situaci státu a to se projevilo během krize. My tedy musíme jednat, i když máme omezenou dobu. Paní Kotman Vol zdůrazňovala, že nesmíme ztrácet čas a my se o to snažíme po celou krizi. Pan Frehofstadt už tady není, ale hovořil o takovém ponaučení z krize. Dámy a pánové, buďme spravedliví vy jste odvedli práci, eh, rada odvedla svou práci i eh, můj tým a já. My všichni jsme se snažili o to, abychom se z té krize poučili. Vlastně bylo eh, připraveno více než 30 právních předpisů, které reagovaly na krizi. Američané také postupovali eh, podobným způsobem, také přichystali nové právní předpisy, tak aby byly eh, chráněni spořitelé, aby byli chráněni daňoví poplatníci a spotřebitelé občané obecně. Samozřejmě ještě nejsme u konce, ještě tady je ten druhý pilíř bankovní unie a paní Cimer mě teď tedy neposlouchá, ale snad si přečte zápis. Paní Cemer, já jsem vás totiž poslouchal a chci říci, eh, prostudujte si poslední text, který jsem předložil minulý týden jménem Komise o strukturální reformě těch největších bank. Protože my právě tuhle otázku chceme řešit. Tu otázku velkých bank chceme je prostě vybízet, eh, aby lépe odváděli tu svoji práci, pokud jde o půjčování peněz eh, ekonomikám, aby se věnovali spíše spíše půjčování peněz podnikům, spotřebitelům, než aby spekulovali. Samozřejmě je ještě před námi hodně práce, než dospějeme k dohodě. Jednak je tady ta centrální a citlivá otázka pro váš parlament, to je tedy ta mezivládní dohoda, eh, pro kterou se rozhodli ministři to chce rada. Já jsem už v úterý říkal, jaký je postoj komise k této věci. My jsme, dámy a pánové, přesvědčeni, že článek 114 je tím správným základem. A pane Stojanové, máme základ pro to, abychom mohli jednat. Jak jsem říkal, je to článek 114 pro zřízení Fondu pro řešení problémů bank. Vedle té mezivládní dohody bych ještě dodal, že použití takovéto dohody samo o sobě není v rozporu se smlouvami podle naší právní služby, pokud se týká výlučně tedy přenosu a vzájemného využívání finančních prostředků. Tady náš postoj je také jasný. Pan Baroso odpověděl panu Šulcovi a já jsem neustále k vaší dispozici, tak jako včera na trialogu, abych všechno upřesnil, zodpověděl vaše otázky a to i ty právní. Dámy a pánové, jestliže tento parlament se rozhodne eh, pro kompromis v této velice citlivé, vě- citlivé věci, pak podle mého názoru rada, doufám, že nás uslyší, bude muset tedy eh, řádně eh, posoudit tento krok a vyvodit z toho závěry i pro všechny ostatní aspekty jednání. Jsou tady určité body mechanismu, které eh, ještě budou předmětem diskusí a rozhodnutí. A to platí i pro další otázky, které jsou ještě diskutovány, o kterých hovořila Sharon Bowles. Eh, já jsem tady zmiňoval financování, zprávu, demokratickou odpovědnost eh, jednotného výboru. Já jsem u všech těchto bodů tady předložil návrhy, jejich podrobnosti jsem uvedl v trialogu a ještě telegraficky připomenu hlavní body. Za prvé, můžeme zvážit urychlení toho vzájemného využívání národních oddílů, abychom rychleji dospěli ke společnému fondu. Jak tady říkala paní wortmann hovořila o tom fondu vlastně už od samého prvního dne. Uh, já myslím, že tady bychom mohli navázat i na myšlenku pana Frhovštata v tom smyslu, že ta mezivládní dohoda by mohla mít nějakou omezenou, časově omezenou platnost. Za druhé, musíme také postoupit u otázky těch pojistopek, tak, pojistek, takzvaných backstops, i když ty nebudou využívány okamžitě a postupně bude tedy eh, to teprve zaváděno s tím zájemným využíváním fondů. Za třetí, je třeba vytvořit mechanismus, který umožní rychlá, účinná rozhodování se všemi právními zárukami tak abychom skutečně eh, byli díky tomu akceschopní a rozhodní Pan Kalenen, vy jste před chvilku eh, tady o tom hovořil a máte pravdu. Ten mechanismus musí být efektivní tak, aby byl schopen předjímat a připravovat, pane Kalenene, i na ty krize, které mohou přijít a ne, aby jenom řešil krize, které už proběhly. Pak je třeba také posílit demokratickou legitimitu toho mechanismu a my doufáme, že se, tomu, že se to podaří tak jako u mechanismu dohledu. Dámy a pánové, všechny ty tématy k jednání už jsou na jednacím stole. Jsou cesty, jak dosáhnout kompromisu a teď se o to opravdu musíme snažit, protože času je málo. Já vím, že tento parlament je na to připraven, to je i smysl této výjimečné rozpravy. Jste připraveni dospět k ambiciozní dohodě o silném mechanismu, který by mohl chránit spořitele, eh, daňové poplatníky a i celé evropské hospodářství. Také já bych se jako komisař pro vnitř vnitřní trh chtěl zmínit o té jednotnosti, konzistenci eh, trhu. Některé země ještě nepožívají eh, euro. A stabilita eurozóny je ale důležitá i pro ně. A já chci na to dbát, eh, aby byla tedy stejná pravidla pro všechny, zejména pokud jde o státní podpory, aby skutečně tam panovala ta konzistence, jednotnost pro všech 28 zemí na trhu. Samozřejmě můžeme ještě se učinit pokrok, proto, jak říkal pan Svoboda, jak říkal také pan Frhovštát, potřebujeme, aby vznikl nový mandát eh, Rady ECOFIN, to je tedy i ta vaše výzva a já ji mohu podpořit. Komise je připravená sehrát svou úlohu, bude ji sehrávat i nadále. My se samozřejmě v tom angažujeme. Dámy a pánové, mělo by nám to umožnit vytvořit skutečně evropský mechanismus, jak o tom mluvil pan Kohn-Bendit, jak o tom mluvil pan Svoboda. Neměl by to být tedy už eh, jenom vlastně něco, co poskládá národní zájmy, národní mechanismy. Opravdu by to měl být skutečně evropský mechanismus. Děkuji za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři. Eh, dámy a pánové. Děkuji všem za sdělení politických frakcí. Předpokládám, že všichni se shodneme na tom, že bankovní unie je jedním z nejdůležitějším, ne nejdůležitějším projektem tohoto volebního období a eh, ujednání o jednotném mechanismu pro řešení problémů je eh, naprosto zásadní projekt pro Ehm, stabilitu eurozóny a pro stabilitu EU jako celku. Eh, situace je teď následovná. Výbor Ekon tohoto parlamentu své stanovisko eh, projevil už v prosinci. Rada eh, pak stanovila své východisko v následující den a teď je potřeba, aby oba spolulegislátoři našli nějaký smysluplný kompromis který si na obou stranách najde svou většinu. Chápu vaše sdělení, sdělení předsedů frakcí a zpravodajů a ostatních tak, že role parlamentu jakožto spolurozhodovatele v legislativním procesu je naprosto zásadní. Dovolte mi eh, sdělit dvě věci. Jednak eh, místo demokratické legitimity a transparentnosti je tento parlament a za druhé tento parlament neakceptuje, aby byl vylučován z legislativního rozhodovacího procesu. Vyzvali jste mě k tomu, abych napsal radě dopis, ve kterém budu vyžadovat zvláštní zasedání Ekofinu. E, to si přejí většinou frakce tohoto parlamentu. Já takový dopis napíšu a dodám k němu, že jsme připraveni se takovýchto jednání účastnit. A nepřítomné radě to tedy takto předám. Roy. Pan Royal má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, mohl by mi snad někdo vysvětlit, eh, co má tato komická a e, dosti neobvyklá procedura znamenat u tohoto tématu, já to nechápu. Výbor se usnesl vstoupit do trialogů a nehlasovat zde v parlamentu. A pak se začalo s rozhovory, bezvadné. Ale teď se tady na tomto plenárním týdnu dvakrát hovoří ve dvou dnech o jednom tématu. To jsem ještě nezažil. A dnes se o něčem rozhodlo. A najednou vy budete psát dopis. Paralelně však probíhá také jednání v trialozích. Proč se ani jedno, ani to druhé nenechá na pokoji? Proč se ta obě, ty oba prostředky musí míchat? Existuje nějaký důvod, proč se od toho jasně stanoveného postupu odkláníme a mícháme dva postupy dohromady? Já bych to rád pochopil, protože bych nerad, aby se to do budoucna dělo opakovaně. Děkuji. Eh, pane eh, eh, Royle, to víte, každý si musí zamést přes vlastním Prahem. Já jsem se zavázal splnit očekávání konference předsedů, což je přesně to, co dělám. Konference předsedů si přála, aby ještě před středečním trialogem byla možnost se zde poradit. Usnesla se, že po včerejším trialogu dnes dopoledne by se ona sama, tedy konference předsedů, setkala s jednacím týmem, to se také stalo, a že v návaznosti na to zde proběhne debata s prohlášeními šéfů frakcí, která se bude odvíjet od výsledku včerejšího trialogu. A to se dělo právě teď. Kromě toho se konference předsedů usnesla, a to už před 14 dny, že Pozměňovací návrhy výboru ECON budou předány k hlasování s doporučením nepřipustit závěrečné hlasování. Myslím si, že motivace konference předsedů byla, aby se radě ještě jednou signalizovalo, a to velkou většinou, jaká je pozice výboru ECON a to, že ji podporuje také celé plénum Evropského parlamentu tak, aby, jedna, eh, aby vyjednavači v jednáních s radou měli silnější pozici. Toto všechno bylo řešeno na konferenci předsedů a bylo to schváleno všemi s výjimkou dvou frakcí. Eh, možná bych vám navrhl, abyste si to probral, probral se s odpovědnými osobami v EPP. jasné. Podívejte, já pouze plním svou povinnost a tím pádem implementuji rozhodnutí konference předsedů. Poznámka ze sálu bez mikrofonu. Eh, ne, pane Royle, podívejte, bylo to závěr konference předsedů a eh, já jsem ho takto, já jsem ho takto provedl. Eh, hlásí se někdo další? Prosím. Pan Šimaňský. Pane předsedající eh, eh, včera před závěrečným hlasováním o zprávě o klimatické eh, a energetické politice do roku 2030 Eh, předsedající mi znemožnili eh, vyjádřit stanovisko k eh, závěrečné podobě té zprávy. To docela jistě mělo vliv na závěrečný výsledek hlasování. Po obědě jsem obdržel informace z kanceláře, z předsednictva parlamentu, že eh, fakticky nebylo, eh, nebyly zachovány povinnosti v této zprávě, v této věci. Eh, rád bych znal oficiální stanovisko předsedy parlamentu vůči této trestuhodné praktice. Pane Šimanský, vaše poznámka je na místě. Vy jste včera před hlasováním eh, požádal o slovo, eh, konkrétně tedy písemně, v předvečer hlasování a do té míry jste se zachoval velmi správně. Byla to chyba služby, eh, že předsedkyni pléna tuto žádost o slovo nepředala, jinak byste byl samozřejmě dostal slovo. Poté, co jsme dostali vaši stížnost, jsem dnes ráno na zasedání předsedů frakcí toto probral a poznamenal a vyjasnili jsme si to. E, musím vám říci, že všude, kde pracují lidé, může čas od času dojít k chybám. Byl to nedostatek e, služby, e, která má naše zasedání na starosti, která se vám tímto omlouvá. Jinak byste byl samozřejmě to slovo dostal, kdyby k tomuto nedopatření nedošlo. Tak Kelly. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, eh, říká pan Kelly. Má poznámka se týká rozhodnutí konference předsedů na odložení dnešní debaty o eh, devastaci na celém západním pobřeží Evropské unie. Španělsko, Portugalsko, Francie, Irsko a Velká Británie eh, ke kterému dochází kvůli soustavným bouřkám a záplavám, které mají vliv na život mnoha tisíců lidí. Myslím si, že by bylo na čase provést k tomuto tématu debatu, abychom vyjádřili solidaritu s těmito lidmi. Chtěl bych vědět, proč se ta debata odložila Eh, vzhledem, zejména vzhledem k tomu, že dnes se toho nic moc nedělo mezi 10. a 11. hodinou, protože tam nebylo nic naplánováno. Chci se vás zeptat, jestli tuto debatu odložíme na příští plenární zasedání a zda hodláme vyjádřit svou solidaritu s těmito lidmi a zda jim eh, poskytneme finanční podporu. Děkuji vám, připomínám, že stejné téma zmínil včera ještě jeden španělský kolega. Pane Kelly, děkuji vám. I e, zde se jedná o rozhodnutí konference předsedů. Frakce si tento bod dnes dopoledne probírat nepřáli. E, samozřejmě je to bod, který se může dostat na pořad jednání kdykoliv jindy. E, pokud vím, bude se tím zabývat příslušný výbor a tím pádem pak je možné umístit tento bod na program příštího plenárního jednání. Herr Gollnisch. Pan Gollnisch. Pane předsedo. Pane Gollnisch, okamžíček, okamžíček. Sie wollten noch zu diesem Chcete hovořit, pane Svobodo, ještě k tomu bodu pana Kellyho? Tak prosím, pan Svoboda. Děkuji. Rád bych panu Kelimu eh, řekl, že už existuje žádost, že toto bude příště na pořadu jednání, protože i v jiných regionech, v Rakousku, v Itálii, kvůli eh, velkým sněhovým srážkám jsou záplavy a podali jsme žádost, abychom toto téma řešili na příštím plenárním zasedání. Předpokládám, že i vaše frakce bude pro. Děkuji. Děkuji, tak teď pan Golniš. Pane předsedo, velice stručně je dobře, že v rámci výkonu své funkce jste uznal chybu, k níž došlo na úkor pana Šimanského, ale dovolte, abych řekl, že to, co se očekává eh, od některých, ze strany některých poslanců, to nejsou ani tak omluvy. Pan Šimanský oznámil, že zpravodaj doporučil hlasovat proti textu, což je poměrně vzácné. A pokud by on vystoupil, tak by to bylo bývalo mělo vliv na hlasování, kdyby měl příležitost to říci. A myslím, že se tedy můžeme odůvodně domnívat, že to hlasování tedy bylo takto ovlivněno. Nebyl dodržen jednací řád, nebylo poskytnuto slovo zpravodaji a já si tedy myslím, že to hlasování by se mělo opakovat. Děkuji. Golniš. Pane Golniši, děkuji. Eh, logicky jsme eh, tuto otázku projednávali velmi intenzivně, a to i z hlediska jednacího řádu.